chci k metodice říci dvě, dva komentáře. Pan předseda, pane Tabarši, eh, my bohužel už máme velké spoždění, proto vám odebírám slovo. Já nemohu přijmout žádné komentáře tohoto typu, pouze procedurálního charakteru, technické poznámky a vy prosím pochopte, že já nyní končím tuto debatu. Tak a nyní dostáváme k dalšímu dobu a to, bodu a to je eh, prohlášení Rady a komise k soudním příkazům USA, právním předpisům EU o ochraně osobních údajů a dávám slovo paní, eh, dávám slovo eh, radě, zástupci rady. Pane předsedo, vážení poslanci, Parlament zastupuje názory evropských občanů. Věnujeme velkou pozornost tomu, jak americké orgány vybírají údaje od různých společností, zvlášť potom, co se objevilo ve Wikileaks o ohrožení národní bezpečnosti. Rada sdílí obavy parlamentu, ale nemáme vůbec žádné informace, které by nám umožnily zjistit, že nebo dospět k závěru, že soudní příkazy USA narušují evropské právo. A pokud je o ten případ Wikileaks, o kterém mluvili poslanci, americký generální prokurátor připustil, že ve, Spojeném, ve Spojených státech probíhá trestní vyšetřování. A pokud vím, v souvislosti s tímto vyšetřováním se snažili eh, prokurátoři zajistit příkaz, soudní příkaz, aby Twitter předal údaje. Rada se nemůže vyjadřovat k soudním orgánům USA a jejich rozhodnutím a navíc nemáme vůbec žádné informace o tom, že tento postup je nezákonný. Ve Spojených státech probíhaly soudní řízení, Twitter se může obhajovat u soudu a americký soud vyhověl Twitteru s tím, že Twitter mohl informovat své klienty o soudním příkazu. Spojené státy obecně dodržují soudní postupy třetích zemí a je zjevné, že soudní orgány v případě předpokládaného zločinu musí vyšetřovat a měly by si získat informace. Pokud jde o americký postup předkládání důkazů, ten je jiný než ve většině členských států EU USA jsou mnohem sáhlejší pravomoci, pokud jde o zajištění informací. V evropském vyšetřování nebo stíhání by to tak nebylo. Souvisí to s americkým právem a jeho vývojem. A není to záležitost, ke které by se rada měla vyjadřovat. Pravidla pro ochranu osobních údajů Evropské unie by se měla dodržovat. Za to odpovídají členské státy a jejich orgány. Tyto orgány by měly zajistit, že údaj nebo pravidla pro ochranu osobních údajů se budou dodržovat a do jejich pravomoci spadá prošetření toho, zda rozhodnutí jiných soudů nenarušují tato pravidla. Není to záležitost eh, politická. Nemůžeme soudit věci, které podléhají soudním pravidlům. Rada si navíc není vědoma takovýchto soudních příkazů USA. Americké orgány se v minulosti snažily získat informace a údaje o evropských občanech, které se ukládají na území Evropy. Evropská unie dojednala mezinárodní dohody s USA o předávání a zpracování těchto údajů. Bylo to tak v případě záznamů PNR. Tam už platí dohoda, která byla s USA uzavřena v roce 2007 a na základě iniciativy Evropského parlamentu bude nově vyjednána. A máme tady další příklad předávání finančních údajů ukládaných na území Evropské unie v rámci boje proti terorismu ve Spojených státech. A tato dohoda byla uzavřena nebo byla schválena parlamentem v červenci 2010. Na závěr bych ráda zdůraznila, že případ Twitter je úplně jiný než případ PNR anebo PFDB těch druhých dvou případech americké orgány získaly osobní údaje nebo získávaly systematické údaje systematicky v rámci boje proti terorismu. Zatímco v případě Twitter jde o konkrétní soudní příkaz, který vydal soud v kontextu konkrétního vyšetřování, trestního vyšetřování. A já myslím, že rozhodnutí soudů třetích zemí bychom měli uznat – pokud není důvod, proč bychom to udělat neměli. Děkuji vám, paní eh, pořadující eh, předsedkyně rady a dám slovo místo předsedkyní komise paní Redingové. Pane předsedající, dámy a pánové poslanci, v globalizovaném světě je ochrana osobních dat předávaných třetím zemím eh, stále důležitější a právně komplikovanou záležitosti Právo na ochranu osobních dat, což je základní právo, platí také ve světě elektronických komunikací a při zpracování těchto dat. Nicméně eh, máme toto základní právo a toto právo může být omezeno. Ovšem omezeno pouze v souladu se zákonem a omezeno přiměřeně také musí být zdůvodněno legitimními zájmy, jako je třeba národní eh, bezpečnost, eh, veřejný pořádek, ochrana morálky, ochrana práva a tak dále. Podle práva Spojených států eh, soudní příkaz zvaný Sapoina je administrativní příkaz správní moci, který obsahuje specifické informace. Legálnost musí být stanovena na základě zákona země, kde se tento příkaz provádí. To znamená posouzení legality, proporcionality a nezbytnosti požadavků vlády USA se musí opírat o americkou ústavu a americký právní systém. Evropská komise nemá žádné kompetence v otázkách, jak některá jiná země eh, aplikuje svoje právo v oblasti podezření na kriminální činnost. Pokud eh, evropští občané používají Twitter, eh, využívají, respektive hovoří o určitých pochybnostech, pokud se týče Eh, bezpečnosti dat, jejich předávání eh, třetím stranám, tedy předávání jejich dat, které sami poskytnou. A Twitter eh, má určitá osobní data, která mohou být požadována z bezpečnostních a jiných práv, právních důvodů americkými úřady ale zde se neuplatní evropské právo ani evropská ochrana dat. E, naše zákony zde neplatí e, v e, souvislosti s trestním právem Spojených států a je to dáno tím, že žádný orgán členské země není součástí řízení, které provádějí americké orgány. To je, to je v zásadě právní stanovisko. Nicméně, globální dimenze zpracování dat by neměla znamenat eh, snižování ochrany, zákonné ochrany evropských občanů. Globální zpracování dat naopak ukazuje, jak důležité je, abychom měli tuto ochranu a abychom vyjasnili platná pravidla. A zvláště důležité je to dnes, kdy se zpracovává čím dál tím více dat, která jsou v takzvaných cloudech. Komise navrhuje, aby se aktualizoval rámec, právní rámec se zaměřením na výzvy vyplývající z globalizace eh, těchto užívání tohoto dat, zejména eh, když se jedná o spotřebitele z EU. Rada 3. Eh, prosince roku 2010 dala jasný mandát Evropské komisi, aby jednala o budoucí ochraně eh, osobních dat v oblasti eh, soudní spolupráce se Spojenými státy. K tomu patří také zajistit prosazovatelná práva datových subjektů na obou březích Atlantiku bez ohledu na jejich národnost a poskytnutí možnosti administrativního a právního odvolání. Já eh, spolehám na parlament, že mě v tom podpoří. A teď se mě zeptáte, co uděláme v mezičase, než tento nový nástroj vstoupí v platnost a v účinnost. Já bych eh, doporučila, aby operátoři eh, byli transparentní vůči svým spotřebitelům, aby jasně ukázali, že jejich služba je výhradně podle amerického práva a to v souvislosti také s trestním vyšetřováním. Spotřebitelé tudíž opouštějí jurisdikci Evropské unii, i když zůstávají na jejím území. Děkuji vám, paní komisařko a místo předsedkyně. Nyní řečníci za jednotlivé frakce, nejdříve pan Vos na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji také radě a děkuji komisi za poskytnuté vysvětlení. Je to typický obsah, typické téma eh, globalizovaného světa. V zásadě jde o to, že samozřejmě eh, musíme respektovat americké právo, ale zároveň my vlastně víme o těch potížích, které takto vznikají na internetu jakožto globálním médii a v souvislosti s tím také v trestních věcech. Ale je to typické chování, kdy eh, musíme vědět, že určité administrativní procesy, administrativně trestní, eh, se dostávají do určitých databází. A paní komisařka mě mluvila ze srdce. Eh, máme stejné představy o tom, co s tím dál. To znamená, chceme to uspravit eh, v příští novele, ale zároveň chceme tyto případy využít také k tomu, abychom řekli, že si přejeme také aby to bylo upraveno v rámcové smlouvě mezi Unii a Spojenými státy, protože vidíme, že skutečně v globálním světě je nutnost upravovat takovéto transfery. Čili je důležité, abychom byli také zaměřeni na to, co chceme dosáhnout, aby tento postup eh, nevrhal špatné světlo na zpracování dat, ale spíše, abychom byli jakýmsi vzorem pro dobrou legislativu, abychom dále rozvíjeli eh, rámcovou dohodu a také v souvislosti s kriminálním vyšetřováním a v této souvislosti s přístupem k privátním datům, aby byly jasně stanoveny legální předpoklady. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. není pan kolega Moráš na dvě a půl minuty. Vážená pane komisař, paní komisařko, ehm, velmi schopně, jako obvykle jste předjímala, anticipovala naše otázky, především, co děláme v mezidobí. Eh, je jasné, ehm, dnes už to je veřejně známá věc, eh, USA vydal celou řadu soudních eh, příkazů zaměřených na sociální sítě, Eh, u nich jsou poskytovali například Twitter a Google. To tedy USA dává jasně přístup v rámci sdělení údajů o Wikileaks a třetích subjektech a jsou to právě třetí strany, tedy evropští občané, eh, kteří zcela nevinně eh, vstupují na internet, jsou to mladí, kteří ze zvědavosti si prohlíží webové stránky a to mohou být, to mohou být subjekty, které poškodí tento datový režim. Eh, má to obrovské dopady na právo na soukromí všech evropských občanů. Eh, to eh, se rozhodlo v rámci Wikileaku. Znamená, že vlastně osobní údaje zůstaly zranitelné vůči postupu Eh, amerických orgánů, eh, protože Twitter a podobné sítě mají eh, sídlo v USA. Já chápu to, co říkáte o tom, že my nemůžeme měnit za legislativu třetích zemí, ale měli bychom mezi být schopni něco udělat. Já si myslím, že to je celá legitimní záležitost. Tam musíme být schopni vysvětlit občanům, jak mohou být, jakou ochranu jim skýtá Evropská unie. Jaká je situace z hlediska ochrany osobních údajů? zda prostě eh, evropští občané budou vydáni eh, na milost eh, amerických soudních příkazů. Měli bychom zaručit ochranu prostřednictvím silné evropské legislativy na vysoké úrovni. Já vím, že vy na tom pracujete. Zatím máte, máme tady směrnici 94-96, ale již nastal čas pro její revizi, pro zvýšení míry ochrany a pro poskytnutí stejných eh, ochranných opatření pro jejich vztažení také na soudní a policejní spolupráci. Eh, postaráme se o to, abychom dosáhli těchto cílů prostřednictvím eh, budoucí legislativní práce. Vy jste to zmiňovala. Nicméně v této souvislosti, co jsou tedy ty hlavní prvky, které chce komise prezentovat v rámci přeskumu revize evropského režimu ochrany pokud je tedy o ty americké soudní příkazy, protože ono to nemusí skončit Twitterem, může jít i o případy, které spadají do národní eh, jurisdikce. Máme teď ve Velké Británii eh, takový případ, kde jde o obrovský eh, podnik, americký podnik sčítání lidu, kde to tedy, tam je do toho zapojen americký provozovatel a potřebujeme tedy od vás detailněji, detailnější odpověď na tyto otázky. Děkuji, pane kolego. Nyní paní kolega Indval na dvě minuty. Ano, děkuji, pane předseda, děkuji radě a komisi. S radostí konstatuji, že sdílíte naše obavy. Jedna věc musí být jasná, že já myslím, že nikdo tady netvrdí, že USA udělali něco mimo své soudní pravomoci. V tom problém není. Problém je ten, že soudní pravomoc přes internet začíná být obrovská. Zdá se, že zasahuje dokonce do Evropské unie Protože problém tady spočívá v tom, že společnosti, které působí na internetu o kterých mluvíme, jsou sice z velké většiny usídleny v USA, většina uživatelů nebo hodně uživatelů je v Evropské unii. A argument, který využívají americké soudy, a tady musím poukázat na to, že tato otázka k ústnímu zodpovězení už je trošku zastrala, protože v mezidobí už soud vydal rozhodnutí a soud říká, že jakmile použijete Twitter v tomto případě, pak už nemůžete mít legitimní očekávání soukromí a to znamená, že každý, kdo žije v Evropské unii, občan EU, už nemá žádnou právní ochranu, protože Twitter působí v USA. A já si myslím, že to je obrovský problém, který se musí řešit, jak říkala paní komisařka Redingová, v kontextu přehodnocení směrnice o ochraně údajů protože vy říkáte, že jakmile použijete Twitter, tak jste dali svůj souhlas. Ale co ten souhlas vlastně znamená? Znamená to, že jsme vyhnanci, že se vzdáváme práva na právní ochranu. Já si uvědomuji, že tady toho moc udělat nemůžeme. Ale chci se zeptat, co komise a rada udělá, aby zajistila právní ochranu občanům EU projednáte to s našimi americkými protějšky, budete se snažit získat víc informací, je možné, že jsou i další společnosti, další podniky, vůči kterým byl vydán soudní příkaz. A poslední věc, paní komisařko, já už končím. Vy říkáte, že tento případ se nedá porovnat se SWIFTem, protože se týká konkrétního vyšetřování. To je pravda. Ale současně oni žádali, pan předseda přerušuje řečnici, děkuji. A nyní má slovo pan Albrecht na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych především chtěl říci, že toto je jeden z mnoha případů, u kterého debatujeme o tom, že na různých březích Atlantiku eh, existuje, existují různé právní kultury, zejména pokud se týče eh, zacházení s odními daty ve spolupráci justiční a právní. Já musím říci, že eh, jsem poněkud šokován. Eh, to, co tady zasnělo, že totiž eh, Twitter sídlí v Americe a tudíž pokud se týče opatření a právního rámce, to se nás prostě netýká. Já myslím, že to není správně. Občané v Evropské unii to určitě vidí jinak, protože my mezinárodně spolupracujeme mezi Spojenými státy čím dál tím více také v policejní a justiční oblasti. Takže eh, lidé jsou konfrontováni s právem jiných států čím dál tím více a nejenom v rámci EU nebo eh, v rámci hm, tedy taky hm, ve vztahu ke Spojeným státům a podobně. Já tady očekávám, že vlády eh, v Evropské unii, že rada se ujme tohoto problému, a dá možnost našim občanům, aby měli důvěru v to, co potkávají na internetu, zejména z hlediska ochrany svých svobod a občanských práv. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Albrechtu. Nyní pan eh, Van der Stop na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Strana eh, svobody eh, usiluje ochranu soukromí, ochranu osobních údajů, uplatňujeme pragmatický přístup. Samozřejmě soukromí má své hranice, soukromí je třeba zaručovat všude, kde je to možné, ale bezpečnost občana a bezpečnost občana bude měla nabývat většího významu v boji proti terorismu. Zejména mám na mysli islámský terorismus. To je jeden z hlavních důvodů, proč eh, je obětováno soukromí občanů, které musíme chránit. Uživatelé internetu by měly být chráněni, eh, zejména pokud je o poskytování jejich eh, soukromých adres. Tato ochrana je nesmírně důležitá, navzdory tomu, že eh, v některých případech se za těmi osobami skrývají teroristé. USA chtějí osobní údaje o evropských občanech na evropském území. Na evropském území. Pokud by šlo o podezření na terorismus, tak ty údaje musí dostat až po konzultaci s Evropou. Myslím si, že řečník byl přerušen. Děkuji vám. A nyní jednotliví řečníci. Pan López Aguilar za jednu minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste přítomna na této rozpravě i v tak pozdní večerní hodinu. Abyste si poslechla členy Evropského parlamentu. Já vás mohu podpořit v tom, co děláte ve snaze přetvořit evropské standardy na ochranu údajů, zvlášť pokud jde o oznámení Komise o ochraně údajů, což bude vynikající příležitost, abychom aktualizovali to, co máme v porovnání s technologickou revolucí, aby to také odpovídalo ústavnímu právu, chartě základních práv, právu na soukromí a všem ostatním právům, pokud jde o přístup a opravu údajů, které se týkají osobního života ve smyslu souhlasu evropských občanů, ale také v souladu s mezinárodním právem, protože mluvíme o bilaterálním jednání o právu EU v kontaktu s třetími státy. A tady je to naprosto jasné. Směrnice 2008 96 a směrnice 95 lomeno 26 musí být aktualizovány. A to nejenom proto, abychom měli účinnější policejní a soudní spolupráci s USA, aby se vydávaly soudní příkazy, které nesmí ohrozit základní práva, ale současně musíme vědět, jaké údaje využívají třetí státy, jaké údaje se tam dostávají. A musíme mít také právo na opravu. nebo se musí také zrušit práva nebo věci, které narušují osobní svobody. Mě skutečně velice trápí především ochrana práv nezletilých, protože ti potřebují také ochranu a musí být informováni ale jejich okolí také musí být informováno, aby věděli, jaké jsou technické možnosti ochrany v této technologické společnosti. My budeme pozorně sledovat celou rozpravu a také revizi eh, předpisů pro ochranu osobních práv a soukromí a především bilaterální jednání s třetími zeměmi a s USA. Mnohokrát děkujeme kolegovi López Algeral, nyní je tam je to kolega Melcer. Děkuji, pane předsedo. Staré přísloví, eh, člověk eh, miluje zradu, ale nikoli zrádce, to se stále osvědčuje. Když dochází ke špatným eh, postupům, často to bývá oslavováno, protože neexistuje dostatek informací. Tak tomu bylo i v případě eh, Wikileaks. Je neuvěřitelné, jakým způsobem se eh, zachází s informacemi a že eh, došlo k odsouzení některých osob. Google, Facebook a Amazon používají často nepovoleným způsobem osobní údaje. Zároveň americké úřady tyto údaje rovněž eh, nepoužívají v souladu eh, s ustanoveními týkajícími si ochrany osobních údajů. Děkuji. Děkujeme kolegovi Melcerovou. Nyní se dostáváme k HDI kolega Harber. Děkuji. Eh, trvalo chvíli, než mě oslovili tlumočníci, vážení kolegové, pane komisaři, paní komisařko. Chtěl bych eh, řešit tuto otázku taky z hlediska předsedy výboru pro ochranu spotřebitele, protože vznikají důležité otázky také v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Například se to týká ochrany práv občanů. Píšu zprávu za svůj výbor k této otázce. Chtěl bych poděkovat paní komisařce Reningové k zelené knize, eh, kterou předložila, protože Jedna ambiciozní otázka, kterou chce řešit, je právě věc, kterou dnes večer probíráme. Říkáme, že pokud evropský občan poskytne osobní data na server, eh, který nespadá do evropské, jurisdikce, tak musí mít stejná práva, jako kdyby tato, tyto informace byly na evropském serveru. Je to velice ambiciozní program. Doufám, že se nám podaří dosáhnout to, tohoto stavu, budeme muset vyjednávat, ale chtěl bych poděkovat paní Fentelt. Pokud budeme nabízet tuto možnost, tak tady máme jiné země, které budou chtít reciproční přístup. Děkujeme kolegovi Harbrovi. Tímto jsme ukončili každý aj a na závěr rozpravy dávám slovo místo předsedkyni Redingové. Ano, pane předsedo. Já sdílím legitimní obavy tohoto parlamentu, pokud jde o ochranu soukromých údajů evropských občanů. A právě proto, že sdílím tyto obavy, předložila jsem první analýzu týkající se toho, jak by měla vypadat reforma směrnice z roku 1995, abychom získali odpovědi na otázky, které zde dnes zazněly a které ještě nemají právní odpověď v evropské legislativě tak, jak nyní existuje. Další bod se týká následujícího. Myslím si, že ve vztazích s americkými partnery existují určité dobré zprávy. Minulý týden Bílý dům učinil rozhodný krok a 16. března vyhlásil, že hodlá spolupracovat s kongresem a vypracovat návrh zákona o ochraně soukromí. To je obrovský krok pro Spojené státy a mohlo by nám to pomoci také ve snaze eh, dosáhnout eh, všeobecné dohody s USA o ochraně osobních údajů v rámci soudní a policejní spolupráce. Doufám, že budeme brzy schopni zahájit vyjednávání v tomto směru a budu počítat s Evropským parlamentem, že nám pomůže v této snaze a počítám s Evropským parlamentem také při reformě směrnice z roku 1995. Děkujeme paní komisařce. Nyní za radu má slovo paní Děry. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, vážení poslanci. Chtěla bych poděkovat za vaše pochopení. Chtěla bych poděkovat, že chápete, že se nemůžeme nyní zabývat otázkami, které právě ještě probíhají, ale musíme implementovat aky, která platí, která je v platnosti. Musíme zajistit lepší ochranu osobních dat. Musíme také přijmout veškerá opatření, která zlepšují ochranu osobních dat. Na závěr této rozpravy bych chtěla vznést eh, dva požadavky. Jeden požadavek je na komisi. Zdůrazňujeme důležitost poskytování informací veřejnosti a zdůrazňujeme také otázku ochrany osobních dat na internetu. Věříme, že komise, paní komisařka zváží požadavky rady. Rada také plně souhlasí se skutečností, že musíme aktualizovat stávající legislativu a že ji musíme přizpůsobit moderním technologiím a technologickému pokroku. Těšíme se na návrhy komise, které jsou slíbené na červen. Bohužel maďarské předsednictví nebude mít příliš mnoho času zabývat se toto otázkou. Nicméně během toho jednoho měsíce, který nám zbývá, uděláme vše, co je v našich silách a následné eh, předsednictví bude řešit tuto otázku stejně důkladně. Eh, pane předsedo, musíme se rozhodnout mezi svobodou a mezi bezpečností dat, ochranou data a skutečně tyto dvě věci mohou jít ruku v ruce a to je přesně nařízení, které bychom chtěli schválit v Evropské unii. A paní Děry. Děkujeme paní Děry. Tímto jsme ukončili tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je otázka k ústními zodpovězení na komisi, pokud jde o používání směrnice o kvalitě paliv ropných písků. A pan předseda se přerušuje.